Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, caros colegas, permitam-me que... Vážení kolegové, ráda bych vám řekla, že jsem opravdu velmi ráda, že můžeme na výboru pro zemědělství diskutovat o této zprávě z mise na Azory která se zaměřovala na velmi složitou situaci producentů mléka na Azorách. Chci poděkovat všem, kteří se této mise zúčastnili, především panu Vojtěchovskému a také panu Desovi, který udělal vše proto, aby k této misi vůbec došlo. Zvlášť děkuji také svému asistentovi a frakci EPP a všem ostatním, kteří umožnili organizaci této mise. Cílem dnešní prezentace je ukázat, jak velmi vzdálené regiony mají problémy z geologických a klimatických důvodů. Tato situace na periferii jim nedává jinou možnost. Ostrovy Azory se zaměřily na produkci mléka, je to velmi kvalitní produkce. Ovšem dopady ruského embarga a ukončení kvót ohrožuje přežití tohoto křehkého sektoru, který je založen na produkci mléka. Problém není pouze ekonomický, je to také problém sociální a problém rodinný. Jde také o podporu biologické rozmanitosti a ochrany životního prostředí v periferních oblastech. Jde také o možnost zachovat z historických a kulturních důvodů tuto kulturu. Krávy se chovají volně na Azorských ostrovech a, a bylo by opravdu zločinem, kdybychom se nesnažili tuto tradiční produkci na Azorech chránit. Je pravda, že doba je těžká pro všechny. Někteří ovšem z krize vybřednou dříve než právě vzdálené oblasti. Nejde nám o pozitivní diskriminaci vůbec, pouze žádáme, aby se dodržovaly smlouvy, především článek 349 smlouvy o fungování Evropské unie, který zavádí specifické, specifická opatření pro velmi vzdálené regiony nejsme schopni produkovat za stejných podmínek jako ostatní a nemůžeme být konkurenceschopní. Máme zde mnohem větší ceny vstupů a také cenu na dopravu. Takže naše výrobky nemohou být konkurenceschopné za rovných podmínek. Budeme žádat, aby komise přijala krátkodobá opatření pro toto odvětví. Žádám také vaši podporu, aby v rámci specifického programu zemědělství ve velmi vzdálených oblastech eh, došlo k revizi. Počítá se s tím na konci roku 2017. A tady bych vám nakonec eh, přinesla takový malý vzorek eh, naší produkce. Je to mléko, které vyrábí jedno zemědělské družstvo na Azorech. Jim oddám głos panu posłowi. No, obrigado, senhor presidente. Eu compreendi que era um ponto de ordem. Děkuji, já jsem pochopil, že se jedná o bod na pořadu jednání a také bych rád řekl, že byla opravdu velmi důležitá tato návštěva na Azorech, která se zaměřovala na zemědělství na Azorech. Doufám, že tato návštěva byla zajímavá a přínosná také pro všechny ty, kteří se jich zúčastnili. Rád bych také poděkoval našemu kolegovi z SD za to, že doprovázel naši misi. A děkuji také své asistence Aně Kamilu, která se podílela na organizaci této mise. A rád chci také poděkovat poslancům za Azory. Tato návštěva umožnila kolegům navázat přímý kontakt a vidět na vlastní oči zemědělskou realitu na Azorech, jak říkala Sofia Ribeiro. Situace je jiná než v Evropě, v kontinentální Evropě. Zdůrazňovala se zde situace mlékařského sektoru, protože to je nejdůležitější aktivita pro Azory je to velmi důležité odvětví z ekonomického hlediska pro celou oblast a je to zároveň odvětví, které trpí celou řadou různých událostí. Ruské embargo, konec mléčných kvót, které zajišťovaly určitou udržitelnost produkci a z ruského mléka. A toto vše vytvořilo problémy, ve kterých se odvětví mléka na Azorech v současné době nachází. Samozřejmě geografická vzdálenost a fakt, že se jedná o ultraperiferní oblast, eh, nám zdražuje produkci na Azorech. Je dražší produkovat mléko na Azorech než v kontinentální Evropě. To je uznáváno také v různých finančních nástrojích, které již existují. Ale tyto finanční nástroje jsou uplatňovány v normálních situacích a zde jsme v situaci krizové. V situaci, která není normální a která postihuje také celou Evropu. Mléčný sektor na Azorech. velmi dbá na ochranu zvířat a na jejich zdraví. Zvířata se prakticky celý rok volně pasou. Udělali jsme vše proto, abychom eh, zajistili přebývání obyvatelstva ve venkovských oblastech, aby nám mladí neodcházeli z venkovských oblastí. Je to zajímavé také pro eh, zaměstnanost mladých. Tam eh, je věkový průměr o 10 let nižší než u evropských zemědělců. Tento sektor sází na diverzitu zemědělství, nicméně vzhledem k ploše nemůže eh, vytvářet velkou diverzitu. Jsou to vulkanické ostrovy, takže zároveň se jedná o ostrov a zároveň také o horskou oblast, takže tam není možno využívat eh, příliš diverzitu. Prostě jsou to ostrovy, které mají velmi zvláštní situaci, velmi specifické klima. A myslím si, že to vše ospravedlňuje, nebo tedy opravňuje Azury k tomu, aby se s nimi nakládalo jinak. Strukturální fondy umožnili tomuto odvětví, aby se posílilo, to je pravda, a aby uneslo dopad různých eh, těžkostí. Ale přesto někteří zemědělci ukončili zemědělskou činnost, odešli z tohoto odvětví, ačkoliv je to velmi důležité odvětví pro zachování krajiny umožňuje také rozvoj cestovního ruchu, protože region sází na turistiku, na cestovní ruch, který se v posledních letech opravdu velmi rozvinul. Já děkuji našemu místopředsedovi panu Andrie a místopředsedovi komise místopředsedovi výboru, který se účastnil této návštěvy velmi aktivně a doufám, že jste odjeli z Azor s jasnou vizí reality a s chutí pomoci velmi vzdáleným regionům obecně. To je z mé strany vše a rád bych ještě řekl, že zpráva o mléku pana Nikolsna byla přijata Evropským parlamentem, zmiňuje se tam mlékařský sektor na Azorech a ve velmi vzdálených oblastech. A jako Evropský parlament a jako zemědělský výbor musíme tuto zprávu hájit ve všech oblastech. Zgłosiło się dwóch Ano, děkuji, pane předsedo. Rád bych jen velmi stručně potvrdil, co jste říkala paní Ribeiro a pan Santuš. Ta návštěva byla opravdu velmi kvalitní a já bych rád oběma poděkoval. Poděkoval i jejich týmu za kvalitu organizace této návštěvy, která nám umožnila pochopit, co znamená ten pojem šťastné krávy, protože to je pojem, který velmi jasně ukazuje, že vztah mezi chovem, územím a aktivitou není jen prázdným slovem a také pan komisař in situ viděl, co znamená tento způsob chovu a také, jak vypadá skutečný dopad krize na mléčný sektor. Když jsme se setkali se zástupci tohoto odvětví, tak jsme jasně viděli, jak krize dopadá na toto odvětví. Setkali jsme se se zemědělci, s jejich zástupci a jasně z těchto rozhovorů vyplynulo, jak je důležité reorganizovat eh, odvětví mléka, aby bylo možno zachovat místní ekonomiku. V rámci těchto velmi vzdálených oblastí je jasně vidět, jak specifika mají dopad, protože na těchto devíti ostrovech jsou ostroví, jsme narazili na celou řadu různých eh, problémů, ať už jde o trh, o produkci nebo také o mobilitu. Protože pokud máme vůči vzdáleným oblastem eh, nějakou zodpovědnost, tak je to právě tato. Je zde otázka tedy problémů spojených s dopravou, jednak po souostroví jako takovém, eh, mezi jednotlivými ostrovy a potom doprava směrem do Evropy. Ta také působí problémy. A zde bych potvrdil slova paní Ribeiro a pana Santuše. V budoucnosti se musíme opravdu zaměřit na to, aby programy, které přijímáme, byly přizpůsobeny těmto nejvzdálenějším oblastem, především posej, který chceme zrevidovat a příští rok. A ten v každém případě, tento program eh, by měl být eh, přizpůsoben, pozměněn. aby byla přizpůsobena politika společenství, kterou vedeme vůči nejvzdálenějším oblastem. Ve vzdálených oblastech musíme vzít v úvahu specifika těchto oblastí jako takových, v tomto případě Azor, s nimi jsme se seznámili na této návštěvě. Děkuji, pane předsedo.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 Dobře.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 Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Požádala jsem odložení hlasování, o odložení hlasování, protože na schůzce se stínovými zpravodaji jsme viděli, že by bylo vhodné přeložit všechny pozměňovací návrhy a protože jsme s tím neměli žádný problém, tak eh, jsme požádali o odložení hlasování po prvním lednu. Měli jsme pracovní schůzku ve Štrasburku. Chtěla jsem stručně říci, protože mě připadá spíše vhodnější vyslechnout si členy výboru a stínové zpravodaje, že bylo předloženo 54 pozměňovacích návrhů. Některé pozměňovací návrhy předložili frakce nebo kolegové. Jedná se o návrh zamítnutí tohoto návrhu rozšíření o 35 tisíc tun na dva roky. Pak jsou zde pozměňovací návrhy, které chtějí, aby se označoval původ tohoto oleje jako tuniský. Pak jsou zde pozměňovací návrhy, které žádají o snížení tohoto množství. Současná kvota, kterou má Tunisko, je 56 tisíc tun. S výjimkou jednoho roku v ostatních letech ani tuto kvotu nespotřebovalo. Takže takové je nastavení. Jsou zde tedy některé návrhy na zamítnutí tohoto eh, navýšení kvóty a pak eh, jsou zde věci, které se týkají označování nebo certifikátu nebo jistých záruk, aby nedošlo k tomu, aby tento návrh, ve kterém se zemědělství a zemědělské produkty, v tomto případě konkrétně olivový olej, se používá jako výměna, výměna, výměná komodita se zemí, která už hodně trpěla a teď se vlastně chce této zemi nabídnout takováto jistá forma pomoci navýšení, ve formě navýšení kvóty. Já jsem z Andaluzie, to znamená z oblasti, kde se také produkuje olivový olej a myslím si, že to může mít dopad, může to pokřivit vnitřní trh v Evropské unii. V tomto smyslu je zde také pozměňovací návrh, který hovoří o vyhodnocení dopadu toho, jaké případné navýšení kvóty bude mít na výrobní sektor v Evropské unii. To je z mé strany vše. Vyslechnu si kolegy stínové zpravodaje v této výměně názoru. A na závěr bych ráda řekla, že podle informací, zpravodajky z výboru INTA. INTA nepředkládá žádnou zprávu ani žádný pozměňovací návrh. A proto si myslím, že je velmi důležité, aby to, co vydá zemědělský výbor, ať už to bude cokoliv, bude příslip většinové podpory. Děkuji. Děkuji. A jako první má slovo paní Herans. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce i stínovým zpravodajům. Já jsem první stínová zpravodajka za EPP. Myslím, že nemůžeme být proti tomuto návrhu Evropské komise o mimořádné kvótě pro tuniský olivový olej, který má směřovat do Evropské unie po těch teroristických útocích, ale znamená to, že se zase zemědělství používá jako nástroj pomoci. Viděli jsme, že tím trpí takové oblasti jako třeba Andaluzie. Nemyslíme si, že současná situace zemědělského odvětví umožňuje SVČ využívat zemědělství jako nástroje zahraniční politiky. Musíme být realističtí. Komunitární trh s olivovým olejem v současné době zatím není úplně e, vyčerpán, takže je pravda, že v roce 2016 bychom mohli absorbovat tuto extra kvotu, ale nevíme, jak to bude vypadat v roce 2017. Nejsme věštci, nemáme křišťálovou kouli, takže nevíme, co se stane. A proto si myslím, že bychom měli být opatrnější, než je Evropská komise tím, že nabízíte dva eh, roky tohoto mimořádného kontingentu, této mimořádné kvóty. Také nemůžeme vědět eh, přesně, nemáme žádné studie dopadu, které by nám řekly, jaké budou eh, budoucí podmínky. To se nedá říci. Já bych požádala Evropskou komisi, aby mě řekla, z jakých údajů vycházela na jakém základě navrhla těch 35 tisíc tun pro rok 2016 a ještě znovu 35 tisíc tun pro rok 2017. Jaké údaje má Evropská komise, které ostatní svět nemá? Chci, aby to byly jasné argumenty. Proč zrovna toto číslo? A dále má pocit, mám pocit, že komise nestuduje dopady svých opatření, které navrhuje pro rok 2017. Takže by bylo dobré, kdyby nám komise k tomu něco řekla ze dne na den se tuniskému státu přiděluje <clears throat> kvota, která o více než 50% navýší jeho současnou kvotu. takže to není eh, opravdu nic bezvýznamného, těch 35 tisíc. To by se samozřejmě mohlo interpretovat ze strany protistrany jako politické gesto. Možná by tuniská vláda mohla mít pocit, že Evropská unie chce, aby se to odrazilo v dohodě, která se teď vyjednává. Já si myslím, že rozhodně tato mimořádná kvota nemůže být považována za precedence v rámci těchto jednání. A konečně vám chci říci, že ta nová kvóta by měla jít ruku v ruce s ochranným mechanismem, aby se zabránilo pokřivení trhu a měla by zde být také záchranná doložka pro případ, že by pokřivení na trhu bylo zaznamenáno. A další věc, proč Evropská komise rozhodla zjednodušit to měsíční řízení dovozu tuniského oleje a chce to zjednodušit na rok. Neuvědomuje se komise, že tato změna znamená velké riziko? Trh společenství nebude schopen dostatečně včas reagovat. Já bohužel teď musím odejít. Vyslechne si mé odpovědi moje asistentka. Bohužel jsme se zdrželi u předchozího bodu, takže musím odejít, ale těším se na vaše odpovědi, které mě předá asistentka. Děkuji, prosím, abyste hovořili kratší dobu, protože už máme spozdění. spoždění. Pan poslanec Selimovič. Thank you very much. Thank... Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, zpravodajům a všem, kteří na této mm, složce pracovali. Už jsme toho zvládli hodně, přesto všechno nemůžeme podpořit kompromisní pozměňovací návrhy, s kterými přišel jak zpravodaj, tak ostatní. Já se to snažím vysvětlit a rovněž v kontextu čísel. Co to znamená pro Tunisko a co pro nás? Tunisko, jak všichni vědí, po teroristických útocích se hospodářsky hroutí. Nyní vyrábějí 15 ve srovnání s dřívějším obdobím. Pouhých 15%. A tím, že my připouštíme tuto kvótu, zdvojnásobujeme jejich výrobu, což znamená, že se dostávají na stále ještě pouhých 30 své dřívější výroby, což má pro ně obrovský význam. A je to významný argument po teroristických útocích. A jaký to má význam pro Evropu? naše výroba eh, poklesla v Evropě o celých 50 olivového, olivového oleje tedy. A spotřeba stále ještě zůstává na stejné výši, pouze snad snížena o 2%. Čili, co to znamená? Jeden, 1% navíc olivového oleje do Evropy už o 50% se objem snížil a nyní dovážíme 1%. Tedy opravdu mi nepřipadá, že by to mělo nějakým způsobem narušit trh olivového oleje či zničit olivové odvětví. Dvě velká italská města jejich spotřeba, o tom tady hovoříme, o ničem víc a přitom pro Tunisko to má obrovský význam, tedy my opravdu nemůžeme uh, Eh, podpořit eh, rozměnění návrhu komise, protože on je v té podobě správný. Pan poslanec Smith. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž budu hovořit stručně a já eh, se podepíšu pod tím, co zde řekl Alde. Ono mi to hovoří ze srdce. Jednak se jedná o dočasné opatření a náš trh si velice dobře poradí se vstřebáním toho a dopady na tuniské hospodářství budou nepoměrně větší než případné eh, omezení eh, pro některé evropské výrobce. Tedy rizik riziko, že arabské země upadnou do anarchie, je tak velké a je vážné a musí se s ním počítat. A já chápu, že toto není celá odpověď a rovněž chápu um, komentáře, že zemědělství by nemo, nemělo být kladeno na oltáři mezinárodní politiky a nemělo by být tou obětí, která se klade politickým um, detant. Ale ono se jedná pouze o malinký prvek v této eh, kampani pomáci Tunisku a nebudeme akceptovat oslabování. My už jsme jiné záležitosti ze strany EPP akceptovali, totiž dopadová studie ano, Eh, pomoc drobným pěstitelům. Ano, ale tady se jedná o technické opatření s, vysokou, eh, s vysokým velkým politickým významem, ovšem není to precedentem do budoucna, nemá to tak velký dopad, tedy prosím vás, míra, v níž to povede k tvorbě nových pracovních míst, k růstu tuniského hospodářství je tak e, významná, že bych opravdu rád se obrátil na kolegy, aby podpořili to a aby podpořili zájem spolupráce s Tuniskem a položili jej nad zájem vlastních e, voličů. Pan De Castro? Ano, kolegové, já podporuji práci paní kolegyně Aguilera a plně souhlasím také s tím, co už řekla kolegyně Evans Garcia. Jen taková obecná poznámka. Jsme si jistí, že toto specifické opatření o mimořádných kvotách pro extrapanenský olivový olej skutečně Tunesku pomůže. Není pochyb o tom, že musíme pomoci Tunesku po těch teroristických útocích, které měly za následek propad produkce. To je jasné, ale pozor, tady hovoříme o podpoře opatření, která pomůže pouze některým eh, společnostem, které budou dovážet extrapanenský olej z Tuniska a budou ho zpracovávat a vydávat za italský, španělský, francouzský. Takže Zítra třeba přijmeme nějaká opatření pro nějaký jiný specifický sektor. Neměly, to být, neměly by to být věci, které se týkají jednoho produktu nebo jednoho sektoru. Měli bychom pomoci Tunisku, měli bychom pomoci jeho podnikům, aby se rozvíjeli, aby rostly. Já si myslím, že nemá smysl odkládat hlasování až do ledna, protože zde nemáme žádné hodnocení dopadu, jedná se prakticky o velké navýšení, o navýšení kvóty, kterou ani Tunisko v současné chvíli nevyužívá o více než 50 Hovořil o tom také kolega Salimovič. Hovoříme o dopadu na eh, produkci, který není banální. A nebo je, je zatím něco, jsou zatím nějaké evropské zájmy, ne tuniské zájmy, o to, abychom dováželi tento olej a pak ho tady nějak upravovali. Já bych byl pro zamítnutí ale vyhrazujeme si právo se nad tím ještě do budoucna zamyslet. Děkuji. Opravdu prosím o krátká vystoupení, protože máme velké spoždění. Paní poslankyně Senra. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla jedna z těch, která předložila pozměňovací návrh, aby tento návrh byl stažen. Když Evropská komise hovoří o solidaritě, v souvislosti s přijetím opatření v oblasti obchodní politiky, tak eh, já se na to dívám velmi nedůvěřivě. Chtěla bych, abyste mě vysvětlili, komu toto opatření přinese prospěch. Skutečně přinese prospěch lidovým vrstvám, zemědělcům v Tunisku, anebo obecně průmyslu v oblasti zpracování olivového oleje, anebo Nepřijímá se náhodou toto opatření s tím, že bychom chtěli naturalizovat tento olej tady, to znamená, že by velké evropské podniky dovážely levný olej a tady ho vydávali za olej místní, za olej států Evropské unie. A konečně se také ptám, kde je studie dopadu? Neměli bychom mít studii dopadu, abychom mohli přijmout rozhodnutí. Děkuji. Paní posel Ajuzo. Paní poslankyně Ajuzo. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná, chci podpořit zpravodajku, je to dobrá zpráva a kompromisní pozměňovací návrhy jsou dobré. A samozřejmě všechno to, co říkal pan de Castro. Znovu, je to dárek na úkor zemědělců a rozhodně ten dárek nepodpoří zemědělce. Problém Tuniska není olivový olej. Protože ten terorismus, ty teroristické útoky eh, postihly především cestovní ruch a Evropská unie s tím nemůže pomoci. Jediné, co nebo komu to pomůže, je dovozcům, podnikům, které dovážejí olej a také některým eh, vývozním podnikům v Tunisku, které některé z nich tedy velmi dobře známe. Děkuji. Pan poslanec Des. Děkuji pane předsedo. Já pouze krátce před několika lety eh, politici se eh, vystavovali pro takovouto pomoc. Já jsem byl skeptik, ale ono se to v Tunisku podařilo a rovněž v jiných afrických. A tady je třeba se bavit o tom, zda této zemi dáme možnost k nám něco dovážet. Tuniský minister mi řekl, buď můžeme k vám dodávat produkty, anebo k vám budou putovat lidé. A to dobře známe, už jich nám, eh, k nám putuje dost, tedy opravdu musíme zvážit, jak eh, otevřeme své trhy těmto zemím. A stejně jako řekli liberální kolegové, eh, ono jsou to zatím tak zanedbatelné omezené objemy, že nám to trh nepoškodí. Je třeba zavést, ano, přechodné období, nesmíme se neustále uzavírat, musíme té zemi dát šanci. Já jsem byl v Jižní Itálii eh, s Paolo de Castrem v Jižní Itálii a tam jsme se podívali na výrobu olivového oleje a eh, spotřebit spotřebovává se jej hodně v Itálii, každý jej používá, no a pokud to budou pouze 2% dodatečná, tak se to vůbec v praxi nijak neobjeví. Děkuji, pane předsedo. My jsme rozhodně pro zamítnutí tohoto opatření, které nenapomáhá zemědělství v Evropě, především jižním zemím. Já Zcela nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že toto opatření nebude mít dopad na naše hospodářství. Bude a jak. Jednak ta kvota, mimořádná kvota je opravdu obrovská, měla by se snížit alespoň na polovinu. Pokud ty kontroly budou roční a ne měsíční, tak nebudeme moci reagovat rychle, abychom situaci napravili. Dopad zde bude, protože k tomu dopadu nebude docházet na úrovni společenství, ale stát od státu, protože tato opatření, jak zde zaznělo, půjde ku prospěchu především velkým producentům, kteří budou svůj olej míchat s levným olejem a uvedou na evropský trh produkt eh, za ještě horší ceny. A to je tedy poškození nejen producentů, ale také spotřebitelů, kteří budou nakupovat eh, produkt, jehož původ už nebude jasný. Takže tento návrh musíme rozhodně zamítnout. Děkuji. Byly pytání představitel. Tady byly otázky na představitele komise, tak nyní se na něj obracím, na pana Himbete. Eh, prosím, odpovězte na tyto dotazy. Merci. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové, za vyměnu informací k návrhu a také k těm 50, těch 54 pozměňovacích návrhů. Globálně tady konstatujeme, že výbor podporuje návrh, ale chce se ujistit, že nezhorší situaci evropských producentů. Mohu vás ujistit, že i to je náš záměr. Chci vám připomenout eh, několik eh, faktů, které jsou důležité k tomu, abychom zasadili do perspektivy dopad eh, tohoto opatření a určitým způsobem odstranit tu demonizaci, ke které zde dochází. Je to dočasné opatření, které bude platit dva roky, to je za prvé. Za druhé, kvóta, nově vytvořená kvóta, bude k dispozici, až bude stávající kvóta 54 700, která existuje na základě existující dohody o přidružení, bude vyčerpána. Pokud tedy tato kvóta vyčerpána nebude, tak se vůbec nevyužije ta, nevyužije ta nová mimořádná kvóta. A třetí věc, toto opatření žádným způsobem nepředjímá příští jednání o dohodě o volném obchodu, která povedeme s Tuniskem. Ta částka, nebo tedy ta mimořádná kvota 35 tisíc tun může vypadat eh, opravdu vysoká v porovnání se současnou kvotou 56 700 tun, ale navrhli jsme tuto kvotu, protože máme za to, že nemá negativní dopad eh, a nemůže narušit evropskou produkci ani ceny olivového oleje na evropském trhu. Tato kvóta 35 tisíc tun, to je pouze 1,7 produkce olivového oleje Evropské unie. V tomto období, v tomto roce a z našeho hlediska tento objem není tak vysoký na to, aby narušil ceny olivového oleje na evropském trhu, ale spíše může jen vyrovnat fluktuace na evropském trhu jako takovém. Chci vám také říci, že de facto dnes dovážíme z Tuniska v průměru, když se podíváme na posledních pět let, Evropská unie dovedla, dovezla každý rok z Tuniska 87 400 tun. Více než, nebo něco méně než polovina, asi 40 tisíc tun, je dováženo v rámci existující kvóty a ta další část je dovážena v režimu aktivního zušlechťování. A Abych připomněla, tento celní mechanismus aktivního zušlechťování umožňuje zemi exportovat, vyvážet produkt, který je dále zpracováván v Evropské unii a který je potom znovu vyvezen do třetí země. Takže nepodléhá clu. A tak to v současné době vypadá, tak to konkrétně probíhá. Trh Evropské unie potřebuje tuniský olivový olej k tomu, aby jej zpracoval a vyvezl do dalších destinací. Takže máme za to, že ta nová kvóta těch 35 tisíc to vlastně nahradí to množství, které bylo dováženo v rámci režimu aktivního zušlechťování, takže se nebude jednat prakticky o nic navíc. My jsme si kladli otázku, proč, nebo zde zazněla otázka, proč jsme zrušili ty měsíční limity. V praxi jsme viděli, že tyto měsíční limity byly stanoveny proto, aby se omezil dovoz těch kritických měsících, to znamená leden, únor, březen a duben, ale toto opatření neumožnilo dosáhnout cíle, to znamená omezit dovoz právě v tomto období, protože co se stalo? v tomto období, prostě v měsících, kdy byly velmi, kde byla velmi nízká produkce, tak přesto docházelo k těm velkým, velkým eh, dovozům právě v rámci aktivního zušlechtěvacího styku. Už jen velmi stručně, v budoucím roce, v příštím roce, se odhaduje, že Tunisko vyprodukuje 170 tisíc tun olivového oleje. Takže tím bych ráda uzavřela my rozhodně nejsme pro pozměňovací návrhy, které navrhují zamítnutí textu nebo snížení kvóty anebo snížení délky navrhovaného opatření. Pozměňovací návrhy, které se týkají kompenzačních opatření pro evropské producenty nebo které popisují situaci sektoru, podle mého názoru nemají v tomto textu místo, protože cílem tohoto nařízení není řešit interní problémy. A konečně Vítáme pozměňovací návrhy, které se týkají studie dopadu. Musíme je analyzovat eh, do větší hloubky. Dát si pozor na formulace, protože je jasné, že situace trhu s, evropsk- tedy s olivovým olejem je založena na celé řadě dalších faktorů, než je dovoz z Tuniska. Bylo by tedy zajímavé provést velmi konkrétní studii, abychom na konto této opravdu malé kvoty, kterou dovážíme z Tuniska, neuvalovali všechny problémy, které se tady v Evropě v současnosti objevují. Já bych měl... Vážení zhromadění, my jsme nyní měli hlasovat a místo toho jsme měli dlouhatánskou diskusi, která způsobila veliké spoždění. Já tedy zároveň se obracím se, žádá, se žádostí, abychom vše, co souvisí s hlasováním a hlasovat se bude 11. ledna, což bude potom období volna, abyste se tedy na všech pozměcích návrzích dohodli už nyní. Tedy prosím druhého zpravodaje a stínové zpravodaje, aby si vše připravili, aby se dohodli, protože možná nebude čas Paní poslankyně, prosím, velice stručně ještě. Děkuji, pane předsedo, opravdu velice stručně. Já tedy budu se snažit o takové shrnutí. Děkuji všem zpravodajům, kteří se už přihlásili. Chci říci, že všechno má dopad ve výrobním sektoru olivového oleje. Cena olivového oleje byla 4 eura za kilo, teď je to 2,57. Takže jenom abyste to vzali v úvahu. Není to vliv jenom Tuniska. Samozřejmě, že ne, ale určitě to má dopad na ceny. Takže musíme udělat vše, co je v našich silách a budeme pracovat, jak řekl pan předseda, na tom, aby se ta práce dokončila ještě před Vánoci, abychom mohli hlasovat 11. ledna. Děkuji. A nyní se obracím na pana Bernata Panata. Bernat Vala. ředitel, který už dlouhá léta plní tuto funkci Světové organizace pro zdraví zvířat. Ono se v podstatě jedná o ekvivalent VHO, tedy Světové organizace zdraví humánního. Nyní se však zaměříme na zvířata. Pan Valat. Pan Valat má obrovské zásluhy a jedná se o opravdového odborníka a my máme obrovskou radost, pane řediteli, že jste zde mezi námi, že si vás můžeme vyslechnout a že se s námi podělíte o své zkušenosti, o své znalosti, o záležitostech, které, jak víte, nám leží blízko u srdce. Ať už se jedná o africkou prasečí horečku, či antimikrobiální rezistenci, podávání antibiotik zvířatům a tak dále. Já tedy vás srdečně vítám, jsem nesmírně rád, že jste zde a budeme rádi podělíte-li se s námi o nejnovější poznatky týkající se organizace OIE. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Je pro mne ctí, pro mne i pro naše organizaci, že máme příležitost představit vám naše aktivity. A tu velkou debatu, která probíhá ohledně zdraví zvířat na naší planetě. Budu mít PowerPointovou prezentaci, abyste si mohli abych tedy zvýšil vaši pozornost. Potom tady jsem přivezl spoustu materiálu, které máme tady na stole po mé pravici, jsou k dispozici všem poslancům. prosím, abyste mou PowerPointovou prezentaci dali na obrazovku. Děkuji. Naše organizace byla vytvořena v roce 1924, to znamená ještě mnohem dříve než Spojené národy. To znamená, že jsme nezávislí na síti OSN a členské státy jsou eh, spokojeny s touto situací. V roce 2003 se z nás stala Světová organizace pro zdraví zvířat a sídlo máme od roku 1924 v Paříži ve Francii. Máme 13 eh, kanceláří ve světě, z toho většinu tedy v Evropě. Máme 124 členských, 180 členských zemí, chybí nám některé malé tichomorské a karibské ostrovy, které prakticky nemají žádnou živočišnou výrobu, žádná zvířata. Rád bych svou prezentaci zahájil tím velkým vývojem, která se, který se dotýká chovatelství a dobytkářství. Chci se zmínit o zdravotních rizicích a o vývoji souvisejícím s globalizací. To znamená čím dál větší pohyb zboží a osob, klimatická změna související s lidským působením na přírodu. A tyto všechny faktory přispívají ke světové expanzi mikrobů a vektorů, které usnadňují přenos nemocí na člověka a na zvířata v nových geografických oblastech a Evropa je tímto vývojem obzvlášť postižena, především tedy patogeny původem z Afriky. A to vše má nutně dopad na definování evropských politik prevence a kontroly zvířecích chorob. Ve světě také vidíme velmi silný vztah mezi chudými producenty v oblasti živočišné výroby a zdravím zvířat. Máme miliony chudých producentů, kteří spoléhají tedy na ta zvířata, že jim zajistí obživu. Takže je to vlastně živočišný kapitál těchto chudých a tento kapitál musí být součástí naší strategie boje proti chudobě eh, v rozvojových zemích. Ale objevují se i nové ekonomické mocnosti a v těchto zemích vidíme, že se ta chudoba postupně přesouvá do střední třídy a to vede k masivnímu nárůstu konzumace bílkovin živočišného původu, masa, mléka, zatímco konzumace v rozvinutých zemích stagnuje, v rozvíjejících se zemích, v nových ekonomikách roste. To znamená, že dochází k expanzi živočišné výroby v těchto zemích a také k dovozu a to má dopad na sanitární rizika, a to i v, rozvoj, tedy v rozvinutých zemích, a musí to mít také nutně dopad na politiku v těchto rozvojových zemích v oblasti prevence. Pár slov k tomu, co je kontroverzní na vztazích člověka a hospodářských zvířat. Jaké jsou negativní dopady tohoto vztahu? Jsou zde tedy dopady živočišné výroby a hospodářských zvířat na životní prostředí. Máme různá čísla. Některá publikuje FAO, Livestock Shadow, anebo GIEC. To vše jsou různá čísla, která jsou brána v úvahu při výpočtu především množství skleníkových plynů. Ale naše hlavní sdělení je to, že musíme dávat pozor na to, abychom s vaničkou nevylili i dítě. To znamená, že musíme zohlednit všechny pozitivní aspekty zvířat. Musíme si připomenout, že jedna třetina planety nemůže být využívána jinak než přežvíkavci, které, kteří tedy celulózu transformují, přeměňují na kvalitní zdroje, které umožňují přežití celých populací. Nesmíme zapomínat, že hospodářská zvířata a proteiny pocházející z hospodářských zvířat jsou důležité pro rozvoj mozku, především u dětí jinak dochází k závažným poškozením. Když diskutujeme o dopadu na životní prostředí, musíme zohlednit pozitivní aspekty zvířat. Potom kontroverzní názory, pokud je o vliv na lidské zdraví. Seznámili jsme se s publikací organizace, která je při Světové organizaci zdraví. Jedná se o studii, která hovoří o riziku vzniku rakoviny v souvislosti s konzumací především tedy uzenin a dalších eh, produktů ze zpracovaného masa. Znepokojilo to spotřebitele na celém světě a tato studie hovoří o červeném mase, aniž by tento vztah s červeným masem byl nějakým způsobem podložen vědeckými údaji. Takovéto kontroverze podle mě musí být eh, řešeny přísně vědecky a my se bráníme nějakému příliš rychlému výkladu jistých vědeckých eh, studií. Potom je zde také problém, pokud jde o náklady na dohled eh, versus eh, opatření na zmírnění eh, možných zdravotních rizik, očkování a tak dále. Takže na jedné straně náklady, které mají zabránit eh, vzniku určité choroby a na druhé straně nedostatečné náklady při živočišné výrobě v těch původních regionech. Tento ekonomický kalkul vede k tomu, že docházíme k závěru, a my jsme to udělali, že náklady na dohled jsou skutečně směšné v porovnání s náklady, které musíme vynaložit na řešení krizi. Myslím si, že je to jednoznačné. Nezrušíme hasičskou zbrojnici jen proto, že několik měsíců nehořelo. A teď eh, eh, vybíjení zvířat v případě objevení nějaké choroby. Tato masivní vybíjení byla v minulosti zaznamenána a politika naší organizace, protože my jsme pověřeni tím, že vymezujeme opatření na řešení těchto krizí. My jsme vždycky dávali přednost očkování. Bohužel dochází k situacím, kdy není možno se nemoci zbavit, aniž bychom vybili určitý počet zvířat. Mám na mysli například ptačí chřipku. Ovšem musíme vést politiky komunikace s našimi občany, abychom jim vysvětlili, že je třeba maximálně omezit eh, toto vybíjení zvířat. Snažíme se o to, ovšem nastávají jisté mimořádné okolnosti, kdy ochrana veřejného zdraví musí být prioritou. jak reaguje naše organizace na tyto kontroverzní záležitosti a co přináší mezinárodnímu společenství. My jsme mezivládní organizací, jejímž úkolem je definovat metody, jak dostat pod kontrolu zvířecí nemoci i ty nemoci, které jsou přenosné na člověka. Chci připomenout, že 60% lidských chorob jsou živočišného původu. Takže když řešíme zvířecí choroby, tak tím zároveň chráníme veřejné zdraví. Normy, které přijímají naše členské zemi, země, jsou uznány Světovou obchodní organizací. Vrátím se ještě k této otázce a vrátím se také k usnesení, nebo tedy k řešení sporu mezi zeměmi, které si mezi sebou vyměňují živočišné produkty. My jsme jediná světová organizace, která má mandát k tomu, aby přijímala normy oblasti dobrých životních podmínek zvířat. A už jsme přijali celou řadu norem od roku 2004 v této oblasti. Ještě se k této otázce vrátím, protože je velmi důležitá pro váš výbor. Máme také zodpovědnost zveřejňovat informaci o situaci v oblasti nemocnosti zvířat v našich členských zemích. Máme systém VAHIS, máme 180 zemí, které jsou připojeny na naše servery a poskytujeme tyto informace široké veřejnosti prostřednictvím webového rozhraní. Já tady mám takové video CDROM, které máte na stole, které vás stručně informuje o povinnostech zemí v této oblasti z hlediska transparentnosti, ohledně údajů o nemocech eh, jejich zvířat. S Codex Alimentarius máme také dohodu, aby normy, které produkujeme v oblasti potravin, nebyly v rozporu nebo nevytvářely nějaké mezery. Proto naše organizace se zabývá produktem až do chvíle, kdy opustí farmu a Codex Alimentarius se zabývá těmito produkty od chvíle, kdy vstoupí do fáze zpracování. Normy, které připravujeme a které přijímáme, se týkají systému informací o chorobách ze strany členských států, metod prevence a kontroly chorob, a to včetně kvality diagnostických testů a vakcín. Týká se to také sanitární bezpečnosti obchodu se zvířaty a se živočišnými produkty. To znamená všechna tato opatření, která mají zabránit zavlečení mikrobů na území zemí, které dovážejí živočišné výrobky. Ovšem všechna sanitární opatření musí být přijata na základě vědeckých podkladů. Zajišťujeme také vysokou úroveň životních podmínek zvířat a dohlížíme také nad eh, národním eh, systémem eh, veřejných, nebo tedy veterinárních služeb. To znamená, že máme také normy, které se týkají této oblasti a zahrnuje to také kvalitu vzdělávání veterinářů ve světě. A konečně produkujeme normy ohledně sanitární certifikace, zdravotní certifikace, pro dovoz eh, zvířat a produktů živočištého výrobu, našim výroby, původu. Naším úkolem je také prohlašovat eh, některé eh, země za země, které nejsou na seznamu postižených určitou eh, chorobou, například BSE, nemoc šílených kráv. Tam máme tři kategorie. Za prvé tedy neurčené riziko, to považujeme za negativní, protože neznáme tento status. Potom za druhé status kontrolovaného rizika, to znamená, že země přijala všechna opatření k tomu, aby dostala tuto chorobu pod kontrolu, ale nevíme, zda tam ta choroba je nebo není. A za třetí zanedbatelné riziko. To je nejlepší situace pro země v oblasti rizika vůči této chorobě. A tato klasifikace je přijímána naším valným schromážděním a v případě Evropské unie došlo k tomu, že většina členských států měla tedy ten nejlepší status a to mělo důležitý dopad na zahraniční obchod zemí Evropské unie. Vytváříme také koncept zón, to je velmi důležité, když dojde k vypuknutí choroby v některé zemi, tak my neuzavřeme vývoz, eh, veškerý vývoz této zem, z této země, ale naše normy počítají s tím, že se vytvoří takzvaná infekční zóna, tam se samozřejmě vyvážet nesmí z této zóny, ale zbytek eh, země může nadále vyvážet a vy víte, že nedávno členské, nebo tedy spojené státy akceptovali tento koncept eh, v případě eh, prasečího moru a uvědomujete si, jaký dopad to mělo na obchod, eh, především s Evropskou unii. A pracujeme také na konceptu jedno zdraví. Jde o to, jak zlepšit vztahy mezi těmi, kdo jsou pověřeni ochranou zdraví zvířat a mezi těmi, kdo jsou zodpovědní za veřejné zdraví. Máme dohodu s Mezinárodní organizací zdraví a také s FAO. Naším příkladem je steklina a zootické chřipky a také antimikrobiální rezistence, což, jak víte, je problém, který je čím dál ožehavější a je na agendě všech vlád v oblasti veřejného zdraví a zdraví zvířat. Vrátím se ještě k tomuto tématu, protože uvedu několik konkrétních příkladů. Společně s našimi partnery a ze Světové zdravotnické organizace jsme také připravili příručku pro všechny naše členské země, abychom zlepšili spolupráci mezi službami pro zdraví zvířat a službami veřejného zdraví. A tam jde o to, jak eh, vypadá především prevence v této oblasti. A tato příručka umožňuje zlepšit národní legislativy v této oblasti a zlepšit tuto spolupráci, která je zásadní v kontextu globalizace a klimatické změny. Tady máme pár konkrétních příkladů, pokud jde o jednotlivé produkty, které jsem zde vyjmenoval. Jak jednáme, abychom zlepšili řízení systému ochrany zdraví zvířat v našich členských zemích? Máme mechanismus, který umožňuje členské zemi požádat o nezávislé posouzení jejího systému, zda je tedy v souladu s mezinárodními normami. Máme na to více než 100 expertů, kteří provádějí toto hodnocení. Toto hodnocení je dobrovolné na žádost členských zemí. A potom, jakmile je provedena tzv. diagnóza, kterou země samozřejmě přijme, diagnoza upozorní na ty chyby, nedostatky a potom, poté je možné dát zemi takzvaný předpis. To znamená, že naši experti vyčíslí, kolik by stálo uvedení stavu do souladu s normami. To je velmi důležité pro rozvinuté země nebo pro regiony, které chtějí podpořit kvalitu sanitárních systémů chudých zemí. Protože to pro ně znamená hrozbu. Dává jim to takový rámec, jak orientovat své investice, jak pomoci zemím, které se chtějí přizpůsobit eh, stávajícím normám. Když také zjistíme nějaký závažný nedostatek, eh, tak především rozvojovým zemím poskytujeme přímou podporu, expertízu v oblasti veterinární legislativy, v oblasti také partnerství se soukromým sektorem, protože v jakémkoliv systému kontroly a prevence chorob je důležité, abychom poskytli podporu jak v soukromém sektoru, tak i v oblasti vzdělávání, protože není možno vést tyto politiky bez dobře proškolených, eh, vyškolených eh, veterinářů a bez laboratoří. Máme více než 135 zemí, které už jsou do tohoto systému zapojeny. A my zajišťujeme, aby se tento produkt používal k tomu, aby poskytovatelé pomoci orientovali na základě našich doporučení svou pomoc. A Evropská unie je jedním z největších poskytovatelů pomoci. A dnes máme bohaté země, které nás kuriozně žádají o toto posouzení, aby se i oni sami mohli přesvědčit o tom, jak si stojí, aby mohli vést na základě našeho posouzení dialog se svou vládou nebo s parlamentem, například Austrálie, Kanada, Japonsko. Tam právě probíhá hodnocení na žádost těchto zemí. A žádám země Evropské unie, které zatím ještě nepožádali o nezávislé hodnocení, spíše prováděli sebehodnocení, aby o toto nezávislé hodnocení požádalo. Jedná se o hodnocení, které je potom majetkem této země a nemá to žádné negativní dopady z obchodního hlediska. Co ještě děláme? Pokud jde o ten koncept jedno zdraví, One Health, o kterém jsem se před chvílí zmínil, máme oficiální dohodu z VHO a FAO, abychom společně lépe koordinovali lidské zdraví a zdraví zvířat ve světě a stanovili si priority. Jak už jsem říkal, je to zootická chřipka, steklina a antimikrobiální rezistence. Víte, že VHO má k dispozici také mezinárodní zdravotnické nařízení, které bylo odhlasováno a přijato všemi členskými státy a členské státy VHO se tak zavazují k určitým povinnostem souvislosti s veřejným zdravím. A to je zásadní nejen uvnitř zemí, ale je to zásadní také z hlediska rizik, které tyto země představují pro zbytek světa, pokud nedodržují tyto normy. Máme tedy mechanismus, který umožňuje spustit náš systém hodnocení dobré zprávy a řízení, to jsem právě popsal, a je zde také systém VHO. Důležité je, aby tyto dva systémy konvergovaly právě na úrovni toho rozhraní člověk, zvíře, životní prostředí. A k tomu my používáme tu příručku, kterou jsem zde před chvílí zmínil. A máme už dárce, kteří dotují naše působení v těch nejchudších zemích, aby se urychlil tento vývoj rozvoje kvalitních systémů veřejného zdraví, lidského zdraví, zdraví zvířat. Chceme také přibližovat veřejný a soukromý sektor, jako například soukromí veterináři, státní veterináři. Chceme do toho lépe začlenit také zemědělce, chovatele. Jak je zapojit tedy do prevence, kde sehrávají roli jak oficiální služby, tak i veterináři a tak i chovatele samotní. To je důležitý trojuhelník pro to, aby byla zaručena prevence chorob. Další příklad. Naše programy na zlepšování kapacit v zemích. A to se především uplatňuje v rozvojových zemích, ale pro všechny ostatní členské země platí to totéž, protože i tam je nutno recyklovat informace ohledně metod prevence chorob. Organizujeme tedy světové konference v průměru tři ročně. Všechny země světa tam vysílají své zástupce. Například příští rok v Mexiku proběhne velká světová konference o dobrých zdravotních podmínkách zvířat, která přijme světovou strategii v této záležitosti. Všem zemím naší sítě poskytujeme neustále informace. Máme osm národních kontaktních míst. To jsou vlastně tvůrcové politik, ti rozhodují v různých osmi oblastech. Zaměřují se především na prevenci chorob a máme tedy světovou síť eh, pro těch 180 zemí. Máme také ta národní kontaktní místa v různých oblastech, eh, ve kterých působíme. Máme také k dispozici, a to nám umožňuje zajistit kvalitu přijímaných norem, světovou síť 300 laboratoří, které jsou vybírány podle eh, svého výkonu, podle své excelentnosti a ty jsou zárukou toho, že ty naše normy budou skutečně na výši. Mnohé z nich se nacházejí na území Evropské unie a sehrávají zásadní roli, jsou důležitou podporou pro naši organizaci ve všech oblastech, ve kterých jsme aktivní. Máme také celou řadu renomovaných vědeckých publikací a zveřejňujeme také eh, směrnice pro vzdělávání v oblasti veterinární medicíny. A máme také twinningové programy vzdělávání, abychom zajistili, že všichni veterináři dostanou minimální kompetence, minimální schopnosti pro to, aby mohli chránit zvířecí zdraví a v konečném důsledku také veřejné zdraví ve světě. Pár slov k dobrým životním podmínkám zvířat. Jak už jsem říkal, my máme mandát k tomu, abychom v této oblasti vydávali normy a to je aktivita, která je velmi důležitá. Rád bych také zde řekl, že když jsme začali vydávat normy k dobrým životním podmínkám zvířat, tak Evropská unie byla prakticky jediným regionem na světě, která svým zemědělcům nebo zpracovatelům nebo dopravcům ukládala závazná pravidla v oblasti životních podmínek zvířat. A třetí země, především velcí producenti a vývozci, neuplatňovali tato pravidla na své výrobce. Takže zde byl rozdíl v konkurenceschopnosti, protože v třetích zemích se tyto podmínky vůbec neuplatňovaly. Od té doby, co OIE vydává normy, tyto normy jsou třetími zeměmi čím dál více respektovány. Ne všude, ale naštěstí už ve většině zemí se tato pravidla dodržují a tím pádem se snižuje tento rozdíl v konkurence schopnosti mezi EU a třetími zeměmi. Postupně pomalu se tento rozdíl snižuje v dohodách VTO uznání norem pro dobré životní podmínky zvířat ze strany OIE není zcela jasné. Vůbec se to neuvádí eh, v dohodě SPS. Eh, v dohodě TBT a v ustanoveních GATT bylo přijato několik opatření, které v rámci panelu mezi Evropskou unii a Kanadou o některých produktech pocházejících eh, stuleňů poprvé umožnili VTO vyslovit se k určitému tématu a to vedlo k tomu, že se zde jasně objevily informace o zdraví a dobrých životních podmínkách zvířat. Týkalo se to zabíjení tuleňů eh, v Kanadě, takže poprvé VTO se vyslovilo k této otázce. Takže taková je v současné době situace. Nicméně jsme velmi vzdáleni jednomyslné dohodě na půdě VTO, pokud jde o uznávání norem pro dobré životní podmínky zvířat. Můžeme ovšem říci, že normy, které přijalo našich 180 členských států, se používají všemi vyjednavači při bilaterálních jednáních obchodních dohod a jsou základem pro diskusy. Někdy se tyto normy při jednání vyvíjejí, jsou přijímány kompromisy, ale staly se nevyhnutelným základem pro diskusy o budoucích bilaterálních smlouvách. Další příklad. Jedná se o to, že OIS spravuje regionální banky vakcín. Máme zde tedy steklinu, potom eh, mor malých přežvíkavců a potom slintavka a kulhavka. To jsou tři věci, které velmi dobře znáte. Tyto banky nám umožní vybírat velmi kvalitní vakcíny, které budou správně fungovat. Eh, chceme také zaručit jejich okamžitou dostupnost v případě potřeby. A tyto banky vakcín jsou otevřeny umožňují buď bezplatně dát tyto vakcíny těm nejchudším zemím, anebo umožní také nákup velmi kvalitních vakcín operátorům, kteří chtějí vést kampaň v některých zemích. Evropská unie přispívá k vytvoření a k fungování těchto bank očkovacích látek za jistých podmínek. K tomu se ještě velmi rychle vrátím. A toto už je moje poslední kapitola. Jaké jsou výhody toho všeho, co děláme pro Evropskou unii? Já jsem chtěl uvést pár příkladů. Nejdříve tedy naše akce chrání nebo přispívají k ochraně území Evropské unie. Společně s FAO vedeme světové programy na vykořenění chorob. Už jsme vykořenili eh, například hovězí mor, který posledním století, v minulém století velmi postihnul Evropu. Pracujeme také na postupné kontrole slintavky a kulhavky spolu. Z VHO se snažíme také vykořenit steklinu u psů a také se snažíme společně s VHO vykořenit eh, ten mor malých přežvíkavců. Pracujeme také na biologických eh, rizicích, eh, které jsou buď náhodné, anebo záměrné a souvisí s bioterorismem. V červnu v Paříži jsme uspořádali velkou světovou konferenci, kde se poprvé sešly služby eh, z oblasti bezpečnosti a také veterinární služby a služby národního zdraví a hovořilo se o tom, jak vytvořit společné programy na ochranu před riziky bioterorismu, které využijí mikroby. Máme také program se Světovou bankou. <clears throat> Jedná se o past. podporu pastavectví, protože lidé, kteří nemají žádnou činnost, jsou snadnou obětí těch, kteří je nabírají pro terorismus. My naopak chceme, aby tato území byla využívána jinými lidmi, než jsou zločinci, to znamená pastevci. Přispívá to také k bezpečnosti potravin. V tomto smyslu také navrhujeme Evropské unii akce na předcházení krizí v souvislosti s virem Ebola. Známe kartografii tohoto viru v Africe, známe jeho přítomnost v oblastech eh, vysokého rizika. Můžeme tím pádem organizovat například očkování v těchto oblastech. Máme také opatření na usnadnění obchodu díky existenci norem uplatňovaných všemi našimi členskými zeměmi. Chci říci, že Evropská unie dodržuje jako jedna z prvních eh, naše normy, to znamená že i Evropský zákon o zdraví zvířat, který byl nedávno přijat, je zcela v souladu s normami naší organizace. Byl bych rád, kdyby kanceláře, které máme v Moskvě, v Kazachstánu, v Bruselu, v Bamaku, v Tunisu a v Nairobi, byly podpůrnými místy pro programy které budou všechny ku prospěchu Evropské unie. Takže Evropská unie je jedním z největších poskytovatelů prostředků pro OIE prostřednictvím DG Sante, vědecká spolupráce a podpora tvorby kapacit eh, všude ve světě, především v evropských zemích. Dále DG Trade, ta nám pomáhá systematicky přidružovat eh, rozvojové země k hlasování o našich normách, eh, je přítomna ve všech našich diskuzích, eh, přidružuje, jak už jsem říkal, rozvojové země a pracujeme také s DEVKO, pokud jde o rozvojovou eh, pomoc eh, v Ázii, v Africe. A na závěr bych rád řekl, že Evropský parlament eh, nám odhlasoval 3,5 milionu eur dotací, abychom v Africe dostali pod kontrolu programy prevence stekliny a také chceme říci, že toto je pouze začátek. Chceme, aby v Africe byla dobře řízena eh, tato politika a aby bylo chráněno také evropské území. Chceme zlepšit eh, dobrou zprávu a řízení ve světě, chceme zajistit bezpečný a rovný obchod. Byli jsme auditováni také eh, v nedávné minulosti velmi uznávaným orgánem a máme šest pilířů tohoto hodnocení, které nám dávají velmi pozitivní hodnocení pro užívání evropských fondů. Děkuji vám za pozornost. Bardzo panu dziękujemy. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu řediteli. Ráda bych se zmínila o aspektu, který jste zmínil. Dobré životní podmínky zvířat mají bezprostřední dopad na naše chovatele, nicméně při dovozu dochází k nekalé konkurenci Myslíte si, že tento rozdíl v konkurenceschopnosti se snížil? Já v bilaterálních dohodách nevidím eh, pohodu zvířat, eh, VTO skoro také ne, takže si myslím, že ten rozdíl pořád ještě přetrvává. A pak ještě upřesnění. Vy jste se zmínil o tom, že se připravuje světová strategie pro dobré životní podmínky zvířat. Můžete mě uvést eh, nějaké podrobnosti a jaký rozdíl zde bude v porovnání s tou novou evropskou strategií pro dobré životní podmínky zvířat pro následující čtyři roky. Děkuji. Pan poslanec Rope. Ačiū pirmininkė. Děkuji, pane předsedo. Rád bych nejdříve poděkoval eh, panu Valatovi nejen za jeho vystoupení dnes dopoledne, ale především za jeho působení, protože za svou dobu ve funkci dal OIE mezinárodní vážnost, eh, která velmi přispěla k tomu, eh, aby se věci prosadily. Takže já mu za to děkuji a doufám, že teď už bude mít klidnější život. Jedna otázka. Můžete mi pár slovy říci, jak klimatické změny zvyšují sanitární rizika pro dobytek v Evropě? Pan posl Denano.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 monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o dopad dobrých životních podmínek zvířat na lidské zdraví, za určitých podmínek, pokud se podíváme na podmínky pro dopravu či zabíjení zvířat, tak maso zvířat může projít transformací, která bude mít za následek zvýšení křehkosti a může to vytvořit eh, problémy, hrozbu pro lidské zdraví, pro veřejné zdraví. Toto riziko vše můžeme omezit inspekcemi produktu, inspekcemi masa. Víte, že texty v oblasti veterinární legislativy v EU stanoví velmi přísné kontroly u produktů určených k lidské spotřebě. Takže toto může být využito k tomu, aby se těmto rizikům předcházelo. Bohužel, řekl bych, fakt, že BTO v obchodních dohodách neuznává normy v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, až na tu jednu výjimku, o které jsem se zmínil s těmi tuleni, není možné v současné době na půdě VTO řešit spory v případě, že nejsou dodrženy normy pro dobré životní podmínky zvířat. Naše strategie je přesvědčit všechny rozhodovací činitele, v okamžiku, kdy vyjednávají bilaterální dohody, aby tyto podmínky, dobré životní podmínky zvířat, eh, zanesly do těchto bilaterálních dohod a aby jako základ pro diskuzi použili normy OIE. V současné chvíli je to nejlepší zbraň, kterou jsme našli, ale je zde i další zbraň a to je vliv populací, vliv třetích zemí na vlastní vlády. A zde pozorujeme velmi rychlý vývoj. Já mohu uvést příklad Číny. To je země, kde původně nebyly vůbec žádná ustanovení před deseti lety o dobrých životních podmínek zvířat a dnes Čína přijímá velmi přísné podmínky v této oblasti. A není to jediná země, která to dělá. Dochází tedy ke světovému vývoji, který je povzbudivý a naše organizace je základem. Právě z nás vychází tento pohyb a máme neustálý dialog s organizacemi, s nevládními organizacemi. Jedná se samozřejmě o umírněné organizace, ne o extremisty, ale máme s nimi neustále styk, který nám umožňuje pracovat ruku v ruce, dosahovat pokroku. A to vše děláme ve prospěch zemí EU, protože Evropská unie má na světě jednu z nejpřísnějších legislativ v této oblasti. Pokud jde o toulavé psy, tak tam se těšíme podpoře DG Santé. V balkánských zemích pořádáme školení a účastní se toho veřejní činitele, pokud je tedy o kontrolu těchto toulavých psů. Máme k tomu také přijatou normu a cílem je zabránit vsteklině a jejímu šíření právě kvůli toulavým psům. Je pravda, že v některých případech a při užívání norem, které umožňují způsobit, eh, se členské státy a jejich vlády mohou rozhodnout, že eliminují tyto toulavé psy. Je to možné při dodržení světových norem. Pokud je tedy cílem zabránit eh, šíření vstekliny. Nicméně pořád je lepší působit na tyto populace toulavých psů tak, že budou přijímána opatření, která zabrání jejich reprodukci. Proto tedy pořádáme tato školení a děkujeme Evropské unii za to, že nás podporuje při těchto školeních eh, na Balkáně. Pokud je o přijetí světové strategie pro dobré životní podmínky zvířat v Kuala Lumpuru, bylo odhlasováno doporučení, aby byla tato strategie přijata. A proto jsem se ve svém vystoupení zmínil o tom, že proběhne světová konference v Guadalajare v Mexiku v prosinci 2016. A tam se navrhne všem účastníkům přijetí této strategie a Evropská unie je samozřejmě přizvána předběžným diskuzím. prasečí mor v Africe. Bohužel neexistuje očkovací látka proti této chorobě a navíc je to choroba, která souvisí také eh, s divokými zvířaty. Například divočáci jsou důležitým vektorem pro šíření této choroby. V Africe tento prasečí mor se rozšířil z Afriky do Portugalska a do Španělska asi před 20 lety. A to i přesto, že nebyla tedy vakcína, přesto, že ve Španělsku je spousta divočáků, tak Španělsko i Portugalsko se zbavilo této choroby a už 20 let tam nebyl zaznamenán žádný případ africké afrického prasečího moru a tím pádem mohou vyvážet své skvělé šunky do celého světa. Co můžeme doporučit? Zpráva populace divočáka musí probíhat eh, odpovídajícím způsobem. Masivní vybíjení vede k tomu, že divočáci utíkají z oblasti, kde se nacházejí a roznášejí tu chorobu dále. To, že by se vůbec neřídili populace divočáka, zase vedou k tomu, že se populace, nebo tedy, že se choroba šíří, takže musíme najít rovnováhu, to znamená, musíme mít dohody s lovci. V červnu jsme uspořádali seminář pro všechny evropské země, byli tam i zástupci lovců, zástupci národních eh, federací lovců a také zástupci veterinářů, veterinárních služeb a hovořili jsme o tom, jak je možné zlepšit spolupráci mezi těmito dvěma jednotkami a zjistili jsme, že v některých zemích spolu vůbec nehovoří veterináři a lovci, takže bylo důležité vytvořit tuto spolupráci a proškolit eh, lovce, aby dokázali rozpoznat tuto chorobu a je také třeba investovat masivně do výzkumu, aby byla nalezena očkovací látka proti africkému prasečímu moru. Je to velká priorita, ale bude to hodně stát. A také je důležité, aby v oblastech, kde jsou prasata, byla uplatňována opatření oblasti biobezpečnosti. Je to důležité mezi zemědělci, i když eh, jsou tato opatření drahá. Ještě minutka, pane předsedo. Pokud jde o vztah mezi novými chorobami a klimatickými změnami, to, že je v zimě menší zima, umožňuje přenašečům, to znamená komárům, mouchám, muchničkám a tak dále, přežít zimu, zatímco předtím v zimě umírali. Teď, eh, když přežijí zimu, znamená to, že přežijí i mikroby, které přenášejí a to zvyšuje riziko. Protože zimy jsou mírnější, mnohem mírnější než předtím. To je jeden aspekt. Jsou zde i další, ale pan předseda už na mě tlačí. Já bych potřeboval ještě hodiny a hodiny k diskuzi. Jsme velmi znepokojeni tím, že veterinární profese <clears throat> se čím dál méně objevuje v izolovaných oblastech a je to problém pro země, zemědělce v horských oblastech a v oblastech, kde je velká zima. Je to ovšem zásadní pro ochranu všech. Některé země platí veterinářům z veřejných peněz, aby působili v těchto vzdálených územích a najdou kandidáty, takže řešení existují. Potom divoká zvířata, ano. V některých případech není dobré nechat je proliferovat, v jiných případech eh, naopak je musíme chránit, nesmíme dopustit jejich úbytku. tomu jsou nutné, jak už jsem říkal, dohody s organizacemi lovců, protože když dochází eh, k proliferaci nekontrolovanému množení divokých zvířat právě lovci mohou pomoci vládě. Děkuji a opětné poděkování i veliké uznání pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat. Rovněž děkuji vám, pane řediteli, za vše, co jste učinil pro rozkvět této organizace. Jednak kolegové, ale myslím, že i eh, všichni, kteří třeba i nemohli vystoupit, to jsou plní uznání vůči vaší činnosti. Děkuji. A nyní už přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. Jedná se o absolutorium pro rok 2014. To je Evropská komise. Zpráva pana Tibora Šanyho. Velice důležitá. A musíme ji brát v potaz, když se snažíme vyhodnocovat specifické rysy zemědělství a zejména v rámci společné zemědělské politiky. No ale já už spíše předám slovo eh, panu kolegovi, on to určitě vyjádří ještě lépe a držme se trošku, mějme na paměti, že čas běží, pane kolego. Děkuji, děkuji pane předsedo. máte stoprocentní pravdu. A já doufám, že tato sněmovna a díky našemu parlamentu rovněž všechny relevantní orgány projeví pochopení pro vzetí v potaz všech aspektů i zemědělství v rámci absolutoria Evropské komise. Chci informovat, že práce na absolutoriu ze strany Agri samozřejmě pokračují a na tomto místě bych v současné době rád poděkoval za vstupy, za návrhy mnohých kolegů, se kterými se na mě obraceli, zejména paní Skuta, která je tím spiritem moven z těchto prací a opravdu obrovsky pomáhá. Jedná se o první diskusy i když už máme zprávu účetního dvora rovněž k dispozici, což nám poskytuje trochu jiný zorný úhel na vše, čím se zabýváme. Chci se pustit rovnou k meritu věci a nadnes zde určité otázky, základní body návrhu tohoto stanoviska a myslím, že vše bylo přeloženo, takže by to všichni měli mít k dispozici ve své mateřtině. První věc, ta se týká odstavce 6 a tam je otázka eh, podmíněnosti. A tady se obracím na komisi s otázkou, mohli by se vyjádřit k dilematu, který je zde vyjádřen, totiž chybovost v rámci podmíněnosti, například včasné nahlášení pohybu zvířat, eh, naplňování lhůt, dodržování lhůt a tak dále. Tyto chyby nemají vliv na způsobilost eh, k finanční pomoci. S tím souhlasím. Ale pokud od té chybovosti odečteme tu chybovost v podmíněnosti, tak ten výsledný obraz bude mnohem lepší, totiž 2,2% v EIGF eh, e a 6% v rozvoji venkova, což je obrovský krok kupředu, zejména ve srovnání s rokem minulým. Tedy to je první věc. Druhá záležitost, ta se týká odstavce 10. A tady bych rád, eh, aby se vysvětlila soustažnost eh, s výkonností. A pak odstavec 13, ten volá, obrací se na členské státy, na členské státy, aby zjednodušili pravidla přidělování finanční pomoci v rozvoji venkova, protože tam se jedná o tu hlavní překážku, tu byrokracii eh, vůči investicím v rozvoj, do rozvoje venkova. A tady apeluji i na komisi, která by měla investovat do masivního zjednodušování všech administrativních eh, podmínek, a to se týká i odstavce 14. A pak srovnatelnost eh, ukazatelů výkonnosti a cílu. Na tom záleží, protože vlády na posledním zasedání rady stále ještě velice zdráhavě deklarují, že budou dodržovat vše, co musí v určitých oblastech, protože posléze v podstatě jejich počiny nejsou srovnatelné. Nyní odstavec 23, kde se obracíme se žádosti na aktualizaci všeho, co se týká té tzv. compliance čili dodržování předpisového rámce. A pak další věc, číslo 6, tady e, komise. Zda by nám mohla říct, zda e, i pan, kde to ještě není e, vše dispozici, zda tedy opravdu nejsou k dispozici údaje za rok 2014, což je zmíněno v podstatě 24. A poslední věc, zdá se, že neexistuje koherentní přístup v těch výročních zprávách a e, tím, e, jak vytvořit na základě toho nebo dojít k metodice výstupu pro víceletý rámec a tam se obracíme na soud, aby to vyřešil a já bych si rád vyslechl komentáře, připomínky jedna kolegů na půdě tohoto výboru a jednak že toto téma už zde bylo a proto prosím opravdu stručně, paní poslankyně, prosím pouze minutku. Děkuji. Na základě závazku místo předsedy, který v současné době se nachází na zasedání Kosaku v Lucembursku, jsem byla požádána, abych se zde účastnila diskusi a jedná se o absolutorium za rok 2014 a já se k tomu příslušným způsobem vyjádřím jeho jménem. Děkuji všem na samém začátku za eh, veškeré snahy a veškerou práci a rovněž eh, chci zde prohlásit, že sociální a hospodářský dopad zemědělské politiky zde byl výstižně popsán a e, že chybovost ve srovnání s předchozím rokem, tedy rokem 2013 a rovněž i e, vezmeme-li v potaz, že se jedná u roku 2014 e, o přechodné období Eh, při uplatňování GAPu, že je vše v podstatě úspěchem. Jinak sdílím to, co zde zaznělo ohledně potíží, vyhodnocování víceletých programů, když se rozpočet vyhodnocuje v ročním období. Myslíme si, že tedy je třeba celou zprávu zjednodušit a apelujeme na členské státy, ale i na komisi, aby zjednodušili předstupní podmínky pro vyplacení přímých pladeb. Po prohlášení pana komisaře Hogana, který přišel s celou řadou zjednodušujících opatření, je to o to urgentnější zejména e, snížit požadavky na rok 2016 a uvědomit si, že chybovost už i tak je pod e, mírou 2%. Je třeba tedy se pustit do zjednodušování a v nejbližších dnech rovněž se podívat na to, jak se to zračí v textu, tato vůle. Není tady mnoho, co se musí zlepšit, ale ekologizace a e, kontrolní mechanismy, ty se ještě musí vyřešit. Děkuji, pan poslanec Salimovič. Děkuji. Děkuji za tento návrh textu. My se domníváme, že v obecné rovině to, co se tam vyjadřuje, je dobré, i když bychom rádi k tomu ještě něco přidali. Například požadavek na přesné informace týkající se potírání padělku a snižování chybovosti. My jsme přece výbor pro zemědělství a e, ta myšlenka, že se do zemědělství neustále utápějí peníze, že se mm, peníze objevují neustále, jsou k dispozici tady musíme proti tomu stavět tu myšlenku, že aniž bychom chtěli měnit zákony, tak je třeba přísně kontrolovat. Děkuji. Máme zde zástupce generálního ředitele a celý tým ze strany komise. Vážíme si toho, že jste se dostavili v tak hojném počtu z komise a že nám nasloucháte jsme velice vděční a nyní už pan ředitel. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Za komisi, za služby komise chci říct, že i my si velice vážíme této zprávy. Ona opravdu výstižně charakterizuje vše, oč nejvíc jde E, v tom absolutoriu. Rovněž zpráva účetního dvora z našeho pohledu obecně spíše je nadějná z dvou důvodů. Jednak se zde jasně konstatuje, že chybovost neustále klesá a to u obou pilířů, tedy u prvního i druhého. Rovněž bereme na vědomí, že soud, účetní dvůr tedy, e, obecně spíše dává po, pozitivní vyhodnocení rovněž v oblasti spolupráce s členskými státy, například integrovaný systém zprávy a kontrol e, pro územní platby a aby vše bylo ještě utuženo. Zpravodaj se soustředí na dvě záležitosti. Za prvé podmíněnost a tady je pravdou, ale to je rozhodnutí, které eh, jste přijali vy v rámci reformy společné zemědělské politiky, totiž že chybovost v oblasti podmíněnosti se nekvalifikuje či neřadí mezi problémy, které by spochybňovaly eh, něčí eh, možnost pobírat platby a proto se nezapočítávají do chybovosti. A tedy od roku 2015 se už opravdu v chybovosti podmíněnost objevovat nebude. Pokud tedy už předjímáme trochu nový přístup soudního dvora, tak eh, chybovost v roce 2014 by eh, chybovost v prvním pilíři obnášela pouhých 2,2%, což je velice blízko tomu ideálnímu eh, stropu 2%, což je naší takovou svatou krávou a všichni se na ně upínáme, ale už jsme tomu velice blízko. U toho druhého pilíře bez podmínosti by chybovost obnášela 6%, což samozřejmě je e, velice vysoké z našeho pohledu, ale přesto mnohem nižší. Například před dvěmi lety tam bylo 7,9%, čili i zde se záležitosti ubírají správným směrem. A zjednodušování pravidel v rozvoji venkova, tady vás mohu ujistit, že pan komisař Hogan je odhodlán na tom pracovat dále. Ale prosím, pochopte, že naše generální ředitelství právě uzavírá schvalovací procent u 118 programů rozvoje venkova, které musí být v současné době schváleny a že to zjednodušení nastane jako další stádium. Ale máme už eh, v našem programu další programy a u té další tranše dojde ke schválení do konce příštího roku. A zároveň vás chci informovat, že pan komisař sestavil skupinu expertů na vysoké úrovni společně s místopředsedou Sim Kalasem, která bude se zabývat nikoli pouze zjednodušením společné zemědělské politiky, ale všech investičních a strukturálních fondů. A tady věřím, že už v roce 2016 se dočkáme výstupu práce eh, tohoto výboru. Spravodaj eh, rovněž zmínil vyhodnocování toho, jak si vedou naše programy, jak ta opatření jsou účinná a že se to dá takto vyhodnotit na úrovni komunitární pouze, pokud budou výsledky či zprávy členských států srovnatelné. My souhlasíme, proto máme společný rámec pro vyhodnocování a monitoring, kde máme i ukazatele jak dopadu, tak výkonu a výstupu. A tady jsme spolupracovali jako komise s členskými státy, tedy mohu všechny ujistit, že e, poměřování společné zemědělské politiky bude mnohem reprezentativnější do budoucna. Nyní v další oblasti tady nemohu vám poskytnout všechny údaje, ale bilaterálně panu zpravodaji odpovědi na jeho ostatní dotazy zašlu písemně a možná v rámci své práce je pak bude moci využít. A nakonec chci ještě zmínit, že komise sdílí názory um, páně zpravodajovi v tom návrhu zprávy, totiž poměřování eh, výkonnosti, zejména politiky CAP, tedy společné zemědělské politiky, není účinné v jednoročním cyklu, protože strukturální podpora rozvoje venkova eh, často eh, pouze eh, přináší výsledky nikoli v řádu měsíců, ale spíše v řádu let anebo mnoha let. Proto jsme v rámci podávání zpráv začali s tím režimem podávání zpráv v delším horizontu, což doufáme nám poskytne spolehlivější a realističnější obrázek, eh, co, čeho se podařilo v rámci SZP dosáhnout, čeho nikoliv a kde je třeba eh, udělat více. Děkuji tedy za tento návrh zprávy. Z pohledu služeb komise je to velice solidní základ pro realistické vyhodnocení všech eh, snah eh, v rámci SZP i eh, rozpočtu v rámci SZP na rok 2014. Pokud ještě by bylo potřeba v něčem pomoci, obracejte se prosím na nás. Děkuji. Děkuji. A nyní pan zpravodaj, máte prosím slovo a pokud je to možné, tak stručně, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž bych rád velice poděkoval kolegům za pozornost i za jejich laskavá slova. Rád bych ještě dodal pár slov k mému předchozímu výstupu, zejména po té, co jsem si vyslechl ostatní. Já se domnívám, že Evropská unie má důvod být opravdu hrdá ze své společné zemědělské politiky ve svém současném tvaru. Po té, co se posledních 20 let takto vyvíjela. Já to zde chci veřejně prohlásit, protože přes veškeré kontroverze je to přece jen příběh úspěchu jsme nyní svědky úplně jiné Evropy ve srovnání s Evropou, kdy byla SZP u zrodu. Jedná se nikoli pouze o nejstarší, ale zároveň i o nejvíce vyspělou politiku. Celoevropskou politiku. A nyní čím se zabýváme? Zabýváme se pouze určitými dodatečnými snahami ji ještě dále zdokonalit. A tady se domnívám, že vše se ubírá opravdu slibným a správným směrem. Tady souhlasím s panem Miguelou, že tento návrh, návrh zprávy, který jsem předložit, je pouhým základem. Je to takový výchozí text a já velice upřímně chci vybídnout všechny kolegy, proto jsem mimochodem velice vděčný panu Selimovičovi za to, co řekl. Tedy opravdu jsme, jste srdečně zváni k tomu, abyste předložili veškeré návrhy, které považujete za konstruktivní. Nechci, aby mě tento výbor pochopil špatně existuje návrh zprávy a tady jsem spíše z technického pohledu se o něm vyjádřil, že máme zprávu a vyhodnocení, současné vyhodnocení. A tady na to jdeme správným způsobem, pokud se soustředíme na tři hlavní témata. A to jsou jednak výdaje. Tady jsme evropským daňovým poplatníkům povinni vysvětlení a ujištění, že veškeré prostředky, které proudí z jejich kapet, utrácíme zodpovědným způsobem a že zároveň se jim to vrátí jako spotřebitelům, jako lidem, kteří um, žijí ve státech, kde si přejí zemědělské odvětví, aby se dále vyvíjelo. Tedy pokud se budeme držet této linie, tak se domnívám, že ta zpráva bude opravdu univerzální, vyvážená, ale abychom dospěli k takovémuto žádoucímu výsledku, chci oznámit svůj záměr a zvu stínové zpravodaje, pokud se jim to bude hodit, že bych se rád s nimi sešel krátce ve čtvrtek, ať už v poledne nebo ve 13 hodin, takže to je pouze tak předběžně. Pokud by se to mohlo povést, tak já rozhodně k dispozici budu a pak ještě můžeme vše řešit i písemně. Tedy děkuji všem za přispění, jsem velice rád a budu se opravdu těšit na podrobnější vstupy do této diskuse. Já rovněž se připojím k žádosti pana zpravodaje. Pokud máte návrhy na mm, pozměcí tedy návrhy, tak je prosím předložte do 9. prosince, pak budeme hlasovat o tomto stanovisku 25. ledna. A nyní další bod pořadu jednání. To jsou trialogy a kam jsme v nich dospěli. Já bych měl zde takový návrh jednotliví zpravodajové za jednotlivý trialog dostanou pět minut. Nás informovali, diskuse se konat nebude, k tématu se vrátíme v budoucnu. A v souvislosti s tím, zejména s tím časovým skluzem, bychom mohli časový skluz dohnat. A zároveň se obracím na eh, koordinátory, ale vlastně zvu vás všechny na výstavě. To je ve třetím poschodí uspořádáno ku příležitosti Světového dne půdy a bylo by rozhodně nevhodné, kdybychom tam právě my z našeho výboru chyběli. A nyní eh, pan poslanec, eh, s nímž nesouhlasím, ale prosím. Eh, pane předsedo, víte, že vždy respektuji řečnickou dobu a doufám, že dostanu minutu i zde, protože já jsem ten, který řečnickou dobu dodržuje. Pan poslanec Agňu. Ano, děkuji vám, pane poslanče Agňu. Myslím, že to půjde zařídit. A nyní pan poslanec Heusling. Já už nebudu nic uvádět, zde žádný úvod, protože určitě vy nás, pane kolego, budete informovat mnohem lépe. Ja. Ja, Vorsitzender, ich Děkuji, pane předsedo. K této záležitosti jsme vedli první trialog. Je to taková poněkud zvláštní konfigurace, protože poprvé Evropský parlament přijal své stanovisko mnohem dříve než Rada. A ve svých pozměňovacích návrzích Rada tím pádem vzala na vědomí návrhy Evropského parlamentu protože globálně jsme na stejné politické linii, máme za cíl rozvoj vnitřního trhu, zachování ohrožených ras a zachování specifik jednotlivých druhů, především pokud jde o koně. První trialog, který proběhnul zhruba před 14 dny, se týkal organizace odvětví, pravidel pro eh, řízení genealogických eh, knih a rodokmenů, ochranu zvířat, genetické hodnocení a tak dále. Výjimky pro vzácné rasy a delegovaný akt a exekutivní akty, to jsou věci, které zatím ještě nebyly dořešeny. Nicméně 95% už přijato je, zůstávají dvě, tři otázky, které jsou ještě otevřeny, to znamená schvalování či neschvalování eh, selekčních programů. <clears throat> Určitě dojde k otázce subsidiarity, která bude muset být uplatněna. Otázky eh, odmítnutí těchto selekčních programů, aby se nefragmentovalo řízení čistých hraz mezi dva operátory, kteří mezi sebou se nekoordinují a nemají stejné podmínky a zároveň eh, umožňují obchod na vnitřním trhu. Já si myslím, že tady se k tomu parlament vysloví obvyklá bitva, která se týká delegovaných aktů a e, výkonných aktů, ta se bude řešit až po konci posledního trialogu. Trialog proběhne pozítří, tři technické schůzky už proběhly, umožnili dosáhnout postupu u těch bodů, které jsem zde zmínil, které byly otevřeny od prvního trialogu. Trialog by měl umožnit e, udělat postup, pokud jde o dovoz třetích zemí a intrakomunitární obchod, pokud jde o oficiální kontroly a kontroly komise. Rád bych také zdůraznil, že text rady je dobré právní kvality a že stanoviska parlamentu byla zohledněna do široké míry. Pokud jde o oficiální kontroly, Zdá se důležité zajistit oficiální kontroly a kvalitní kontroly transparentním způsobem které by ovšem eh, nezatěžovaly eh, živočišný sektor a zároveň je nutné, aby členské státy měly povinnost eh, administrativně spolupracovat mezi sebou a s Evropskou komisí. Konečně bych rád zdůraznila, že ten sektor není tak citlivý jako potravinářský sektor, kterým jsme se inspirovali takže jsme trochu odlehčili ustanovení, která navrhla komise, ale zároveň jsme respektovali ducha společných jednání. Děkuji, to byly velmi stručně mé připomínky. Paní posel Encia McIntyre, bardzo proszę. Eh, Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně. Já jsem jenom chtěla říci, že je velmi důležitá ta informace, kterou nám zde přednesla paní zpravodajka k této velmi důležité věci. Já jsem velmi znepokojena tím, jakým způsobem se vyvíjí biologické zemědělství, jako tam informoval pan Hojling. Byla bych ráda, kdyby to bylo co nejrychleji dopracováno, protože je to věc, na kterou evropští výrobci i v mé zemi čekají. A je to zcela prioritní s ohledem na to, co bylo schváleno v parlamentu. Jak jsem viděla, jdeme správným směrem, ale jak říkal pan Heusling, eh, jsou zde i další věci, které jsou velmi relevantní a já jsem ráda, že dochází k pozitivnímu postupu. Yes, thank you, Chair. Just want to... Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci pouze zdůraznit, co řekl kolega Agnew skutku je velice důležité být pragmatiky, když vyhodnocujeme ekozemědělství. A když máme například zemi, kde je půda zmrzlá, tak oni musí přijít s nějakým řešením. Nemůžeme eh, tam v eh, té směrnici ponechávat příslušná ustanovení. A dále, eh, prosím, podívejte se na to zblízka, protože dopad výsledky trialogu může mít závažné dopady na mezinárodní obchod a chceme předejít špatné legislativě. Chceme mít lepší strategii pro prováděcí předpisy pro úpravu a to, co se v trialogu objevilo, je e, opravdu arbitrární a může mít vážné dopady na dovoz i vývoz. opravdu už poslední vstup. Jedna minuta, prosím. Gracias, presidente. Eh, Děkuji, pane předsedo. Potřebuji opravdu jen minutku. Myslím si, já se účastním eh, toho uh, trialogu o uh, předcházení uh, nebo těch pesticidech a my jsme výbor pro zemědělství, musíme tedy hájet zemědělce a jejich produkci. E, zažili jsme opravdu hrozné nákazy, škodlivé organismy, které způsobily opravdu hrozné ztráty, například na olivovnicích, jako je třeba ta xilela. Evropský parlament si uvědomuje, jak tím evropští zemědělci trpí a v tomto trialogu tedy hájíme to, co sektor skutečně vyžaduje, a sice kontrola, aby se škůdci nešířili a nemohli poškozovat či dokonce zcela zničit evropskou produkci. Děkuji. My se budeme systematicky k této záležitosti vracet Budeme se obracet na naše zpravodaje, aby nás informovali o průběhu těch trialogů, ale dnes si myslím, že to, co zde mělo zaznít, zde opravdu zaznělo a já všechny zvu na 12.30 na výstavu věnované Dnu půdy na třetím poschodí. v 15 hodin se bude konat slyšení, které se týká nových postupů při šlechtění rostlin s účastí příslušných odborníků a nyní se bude konat zasedání koordinátorů. Ostatním děkuji za účast a obracím se na koordinátory a ty, kteří s nimi spolupracují, aby s námi se trvali.